Good morning. Please use for your headphone. I am. Den, budu hovořit španělsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Eh, dobré ráno vám všem. zahájíme druhé zkoumání eh, eh, strategie eh, s, pokud se týče tedy smlouvy s Iránem. Máme tady šest kompromisů a dám slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já se budu soustředovat eh, na kompromisní návrhy. Eh, chtěl bych poděkovat eh, všem stínovým zpravodajům. Je to velice zásadní a hm, samozřejmě je to velmi komplikované. Děkuji všem kolegům, kteří se účastnili jednávání. Chtěl bych říci členům výboru, vlastně zopakovat to, co zaznělo eh, v prvním čtení, a sice, že nejde o e, eh, nějakou naléhavou rezoluci a eh, de facto ne, není to vysloveně o Iránu, tedy hodnotí o Irán, jde, to, jde o mm, obnovení vztahu s Iránem. A možná bych se e, e, tedy zaměřil potom na jednotlivé kompromisní návrhy. My se snažíme o zprávu, e, která by vtáhla Irán zpět do mezinárodního pořádku, přičemž je třeba také se Eh, soustředit na ty hodnoty a principy, které jsou pro nás důležité. Já jsem zde eh, absolvoval první výměnu názoru, eh, to byla dobrá výměna názoru. Ovšem také někteří kolegové si mysleli, že ta rovnováha není úplně dobře nastavená. A já tedy doufám, že v těch kompromisech se mně podařilo Eh, vyřešit všechny kompromisy, všechny eh, tyto eh, potíže. V jedničce a v trojce tam jsou tedy ty komentáře zohledněny, ve trojce je více zdůrazněna role vysoké představitelky a v kompromisu 3 hovoříme specificky o otevření delegace EU v Iránu. E, tam jsou samozřejmě e, specifické kompetence komise, ale e, je to důležité, protože v Iránu není zcela správně rozuměno roli Evropské komise. Takže já při návštěvě v Iránu eh, jsem se snažil eh, vštípit eh, tamnějším kolegům, že pokud tam ta delegace bude, bude to znamenat velký kvalitativní posun v našich vztazích. Mm, a to ovšem je třeba, aby také pochopili kolegové v Iránu, poněvadž to o tom bude rozhodovat jak komise, tak iránská strana. Kompromis 7, to je o transparentnosti, svobodném trhu, eh, protikorupčních eh, opatření a tak dále. Samozřejmě to je široká problematika. A to, co jsme eh, zde prezentovali, to neznamená, že všechno jsme udělali správně, ale jde o to, že chceme uznat, že Irán na sebe vzal řadu závazků, eh, včetně eh, akční eh, nějaké akční jednotky pro, pro boj proti korupci. Čili my se na to zaměřujeme, ale snažíme se to dělat s respektem. Také kolegové hovořili o amerických primárních sankcích. Ehm, členské země eh, vysílají eh, delegace eh, do Iránu, už bylo na 15, možná ještě výše, více, také komise je v pravidelném styku a ty primární sankce USA stále znamenají značně silnou překážku. My tady nechceme budit nějaké antiamerické nálady, ale eh, je třeba to prostě konstatovat. Čili tak by to nějak mělo být. A to je v, eh, zejména v kompromisu 10, eh, tam podporujeme podporujeme eh, velké obchodní eh, případy, které pokud eh, se uskuteční, bude to znamenat velké zlepšení vzájemné důvěry. Životní prostředí, to je kompromis 12. Ano, my chceme spolupráci v energetice, to je velká spolupráce, velká příležitost pro spolupráci pro Irán i pro nás. Já eh, jsem absolvoval eh, setkání eh, s organizacemi občanské společnosti, které se zabývají životním prostředím a já myslím, že skutečně tady je možno najít jakýsi vzájemně přijatelný operanty. Třináctka to je migrační dialog s Iránem a mm, to je záležitost, která nám leží na srdci a snažili jsme se to e, nějakým opatrným způsobem e, sformulovat. Čtrnáctka to je, jsou investice v Iránu Horizont 2020, eh, Erasmus eh, výměny studentů a tak dále. To jsou eh, projekty, které pro nás znamenají velké příležitosti. Otázky lidských práv Není to eh, naléhavá rezoluce, ale je celkem správné, že se tady k tomu chceme vyjádřit velice jasně. To jsou eh, třeba otázky poprav nezletělých a tak dále. Je tady toho více, eh, v podstatě ehm, je toho hodně, co bychom mohli vytýkat, ale v podstatě jde o to, abychom e, to sformulovali nějakým vhodným e, způsobem. Ehm, pro některé to nebylo dostatečně jasné, ale my e, teď jako hovoříme o ehm, tedy zrušení toho trestu smrti a žádáme okamžité moratorium. Eh, Irán a Saudská Arábie. To je pozměňovací návrh k konferenci o 16. Eh, tady se vyzývá hm, Irán k tomu, aby se vzdal eh, nepřátelské retoriky, která rozmíchává konflikty v regionu. Je to velice Eh, velice, eh, řekněme, opatrná formulace tady máme, ale mm, eh, není to jenom o Iránu, je to zasazeno do regionálního kontextu. Já vím, že času nemáme mnoho. Ten kompromisy týkající se voleb a demokratického rozvoje Iránu Opět eh, někteří kolegové eh, to chtěli změnit poměrně výrazným způsobem. My ovšem to tam máme zabudované tím, že říkáme, že je třeba rozšířit eh, prostor pro politický pluralismus, který by umožnil spravedlivé a svobodné volby. Takže snad to bude přijatelné. 22 eh, zvláštní zpráva OSN. Eh, já vím, že tam jsou určité citlivé věci, nicméně speciální mechanismus OSN podporujeme. <clears throat> Takže to tam máme a snad to bude přijatelné v tomto znění. Eh, je tam respekt pro um, respektování náboženských menšin a podobně a jejich svobod. tak snad to bude přijatelné. Eh, pokud se týče eh, rovnosti práv žen a sexuální orientace, to je velice citlivé. Čili to je kompromis 25, ten genderový paragraf, eh, ten tam prostě je. No a já chci říci, že tedy Eh, budu, snažil jsem se kolegům naslouchat eh, tak, aby to bylo eh, vyvážené. No a samozřejmě bude záležet tedy, jak to vyložíte na svých skupinách a jak dopadne váš stranický hlasovací seznam. Samozřejmě není to jenom o tom, co, jak osobně vy se k tomu stavíte. Eh, prostě eh, Irán je klíčový pro evropskou eh, politiku a my skutečně musíme se k tomu stavět zodpovědně a podpořit příslušný proces. Děkuji. Gracias, señor Howie, por su, por su trabajo y por la exposición. Děkuji mnohokrát za tuto práci. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům. Uh, thank you, Chair. Dear... Dě... děkuji vám. Vážení kolegové, já jsem se zúčastnil návrhu tohoto usnesení s určitými obavami. V původním textu je 2500 slov. Lidská práva jsou zmíněna třikrát porušování lidských práv je kritizováno nula. Ani jednou v textu eh, ne, eh, není odsouzen na jedna z nejbrutálnějších diktatur z hlediska zneužívání lidských práv. To stojí v příkrém kontrastu eh, s, s tím, co nám píší zprávy o Eh, situaci v oblasti lidských práv. Například zpráva od Amnesty International uvádí, situace v oblasti lidských práv eh, v Iránu se postupně zhoršuje. Nedochází ke zlepšení a nedá se ani zlepšení očekávat. Víme, že diktatura v Iránu eh, persekvuje řadu lidí a porušuje lidská práva. Navíc tento režim patří k předním podporovatelům militantních teroristických skupin jako Hezbollah a Hamas aby posílil svoji pozici jako regionální velmoc, se Irán v této souvislosti snaží a zároveň eh, vede zástupné války v zemi jako Sýrie, Irák a Jemen. Iránský režim eh, je vinen eh, hrozným lidským utrpením a ztrátami tisíců lidských životů. A nic z toho, vážení kolegové, se ve zprávě nezmiňuje. Pokud dojde podepsání jaderné dohody znamená, že Evropská unie vnímá dnes Irán jako spolehlivého partnera, měli bychom si dát pozor. Článek v Ekonomistu z poslední doby ukazuje závažné obavy z hlediska změny Islámské republiky. Cituji, ti, kdo doufali, že podepsání eh, jaderné dohody s Iránem a velmocemi posílí eh, reformisty ve zmíněné zemi na úkor religio- náboženských konzervativců by měli svá očekávání revidovat. Konec citátu. Samozřejmě dochází také k pozitivním změnám v textu, který máme před sebou, ale nestačí to. Spolu s několika kolegy jsem předložil několik pozměňovacích návrhů, které zdůrazňují význam lidských práv, která by měla být skutečně v jádru vztahu EU-Irán. A na závěr bych rád řekl, iránský lid si zaslouží naši podporu, potřebuje naši podporu v boji za svobodu, demokracii a lidská práva. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Já myslím, že jsme ve fázi zvažování návrhu a chci vás ujistit, že to není poslední zasedání, které se tomuto tématu věnuje. A je to také situace, která se posunula ku předu a mohu říci, že po eh, diskusi stínových zpravodajů k této otázce eh, došlo k určitému posunu ve zprávě pana Haueta eh, co do kompromisních návrhů. Samozřejmě otázky, které kladete, jsou na místě a například problematika trestu smrti, problematika lidských práv obecně. Myslím, eh, že jakožto stínový zpravodaj za EPP to vníma, mohu vnímat tak, že se posouváme správným směrem. Pan Tenok má slovo. Já neříkám, že nesouhlasím s jediným slovem. Není tam nic, čím bych absolutně nesouhlasil, co se týče hrozné situace v Islamské republice Iránu a byl jsem od začátku tvrdým kritikem. Již 17 let takto kritizuji iránský režim po celou dobu svého mandátu tady v parlamentu. A samozřejmě na politických práv došlo k drobným kosmetickým zlepšením, aby se takto uklidnili kritikové na mezinárodní scéně, aby Irán dostal svým mezinárodním závazkům. Je totiž signatářem řady úmluv v oblasti lidských práv, ačkoliv má řadu zásadních výhrad. Říká, že tyto dohody neplatí, pokud nejsou v souladu s právem šaria nebo obecně islámskými zákony Iránské republiky. Nicméně například před deseti lety jsme dosáhli moratorium co se týče kamenování žen obviněných v cizoložství, ačkoliv si uvědomuji, že skutečný stav moratoria je dnes nejasný, když jsem se setkal se zástupci Amnesty International v Iránu, kteří uvádějí celou řadu strašlivých situací od odpírání lékařské péče politickým vězňům a těch politických vězňů je hodně až po um, popravy mladistvých za drogové eh, přečiny, eh, včetně potírání eh, takzvaných sexuálních přečinů, co se týče homosexuality a podobně. Ale zároveň chápu pana Hauita, můžete se usmířit jenom se svými nepřáteli, jak řekl jeden izraelský politik. A zároveň se snažíme vyvážit přístup i k nepřátelům. Dokonce po Brexitu jeden můj přítel také se stal um, velvyslancem Británie v Iránu. Otevřeli jsme tam ambasádu, tedy po několika letech, ale zároveň po uzavření jaderné dohody se možná dostaneme i k reformním hlasům, aniž bychom nahrávali těm zástupcům tvrdé linie. Skupina EKR a e, se nad tím hluboce zamyslela e, i s určitou sebekritikou já jsem s Richardem a jeho týmem strávil zhruba dvě hodiny vyjednáváním, některé záležitosti jsme změnili. Víme, že některé e, části zprávy nejsou dostatečně kritické, někdy by si Irán zasloužil tvrdší kritiku, ale obecně strategie vůči Iránu musí být vedena nadějí. Nadějí ve zlepšení, lepší porozumění, lepší dialog v oblasti lidských práv, nadějí v implementaci a vymáhání jaderné dohody a s tím, že Irán bude ne, přestane podporovat a podněcovat teroristické skupiny jako Hezbollah a Hamas. Musíme jim ale dát šanci, protože alternativy eh, rozhodně příjemné nejsou. Nakonec se objevila řada kontroverzních pohledů na jadernou dohodu a také rozumím izraelskému pohledu na věc. Na druhou stranu jediná cesta, jak Iránu zabránit těm tvrdým eh, liním, aby se dostali do popřetí, je skutečně spolupracovat, zároveň si uvědomit, že je možné i vrátit sankce, pokud Irán nedodrží své závazky a zároveň se můžeme snažit o větší dialog, zintenzivnění kontaktu evropské investice a v tomto smyslu věřím, že nakonec iránský lid si bude přát pro svou zemi něco mnohem lepšího, než se jim nabízí nyní. Děkuji. My tedy teď vyslechneme stručně ještě další stínové zpravody a e, pak se podíváme na konkrétní kompromisní návrhy, ale zároveň si musíme uvědomit, že přijela australská delegace. Souhlasíte s tímto postupem, paní Sakurada? Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Irán je pro nás velmi důležitým partnerem na Blízkém východě, politickým i hospodářským. A má za sebou, máme za sebou velmi těžké časy ve vztahu k Iránu. Nicméně přesto je zásadní vést dialog tak, aby byla obnovena vzájemná důvěra, schopnost eh, najít a prosazovat společné zájmy, protože to je výhodné jak pro Irán, tak pro Evropskou unii. Já vám chci, já chci poděkovat zpravodajovi za vynikající zprávu, děkuji také za akceptování kompromisních návrhů. zvláště tedy tam, kde jste akceptoval naši snahu zdůraznit nutnost kvalitního dialogu s Iránem. A ráda bych ještě poukázala na to, že některé části textu lze doprecizovat, eh, zvláště. A také tedy některé eh, naše připomínky jste přímo odmítl. My bychom byli rádi, kdyby v textu byla konkrétně zmíněna problematika lidských práv, určitých právních záruk a práva na spravedlivý soudní proces. Evropský parlament už v minulosti poukazoval na to, že by vláda měla být vyzvána, vlády vyzvány k lepší spolupráce eh, s OSN a dalšími organizacemi. I to se objevilo v pozměňovacích návrzích eh, hlasova a my tedy během eh, hlasování jak na půdě výboru, tak na plenárním zasedání budeme nadále hájit naše stanoviska. Naším stínovým zpravodajem je profesor Buchner, dnes se nemohl dostavit, požádal mě však, abych vám tlumočila, to, že považuje zprávu za velmi dobrou, může ji podpory, podpory a e, že tedy souhlasí i s pozměňovacími návrhy 62 a 348. Děkuji. Když se tady teď rozlížím, kolik pozměňovacích návrhů bylo e, tedy nutné přijmout, abychom jednotlivých frakcí bylo nutné přijmout, abychom dospěli k určité eh, rovnováze, tak eh, si říkám, eh, tedy zdali je ta rovnováha dobře vyvážená, možná bychom měli zdůrazňovat dodržování Eh, lidských práv a uvědomit si ale, že i to, že jsme zabránili Iránu, aby eh, vyrobil jadernou zbraň, je také tedy vlastně otázkou dodržování lidských práv. A myslím si, že se nám tedy podaří dostat dospět k pokroku na základě tohoto textu. Dní dávám slovo zpravodaji. Já budu mluvit méně než jednu minutu. My respektujeme vaše názory a jsme v demokracii, takže pokud máte pocit, že s tím eh, tady nejste spokojeni, Některé pozměňovací návrhy jsem přijal. Já jsem byl místo předsedou výboru pro lidská práva, byl jsem koordinátorem pro lidská práva a za svého působiště, se, působení v parlamentu jsem tedy řešil několik různých krizí, a navštívil jsem také s delegací Amnesty International Irán. A ta formulace je prostě z mého pohledu velmi opatrně vyvážená, protože nám jde o e, zlepšení e, toho, jak jsou dodržována lidská práva v Iránu. Musíme to však prezentovat způsobem, který je přijatelný. A můžeme tedy najít formulace, která povede k tomu, že bude zrušen trest smrti a bude větší svoboda projevu. A nelíbí se mi tedy, když mi podsouváte, že nekladu důraz na lidská práva. To po mém působení v parlamentu skutečně není vhodné. Děkuji. Jistě dospějeme k nějakému společně uspokojivému výsledku. A dovolte mi nyní přivítat eh, paní Bishop, ministrině zahraničí Austrálie, jejího kolegu pana Chiobo, což je minister pro obchod, turistiku a investice. Děkuji vám, že jste vážili takhle dlouhou cestu. Jsem rád, že mám tady možnost s vámi hovořit a také se mi líbí, když vidím v politice aktivní ženy. Vy jste vlastně i bývalou premiérkou Austrálie a já myslím, že eh, přínos žen k zahraniční politice je také velký. Vztahy s Austrálií jsou pro nás velmi důležité. Rámcová dohoda eh, mezi Evropskou unii a Austrálií z dubna 2015 která byla podepsána vámi a naší vysokou zástupkyní Mogherini, nabízí naději. My jako výbor jsme připraveni rychle a důkladně pracovat na tom, aby tato dohoda co nejdříve plně vstoupila v platnost. Proto si myslím, že je dobré, tady, dobrá i skutečnost, že připracujeme na bilaterální obchodní dohodě, a že tedy budeme řešit i bilaterální obchodní vztahy. Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti, boji proti terorismu, migraci, přistěhovalectví, dodržování lidských práv a e, tedy tento spolupráce v těchto oblastech Austrálie je velmi dobrá. A společně čelíme rizikům, jakým je eh, tedy šíření ideologie islámského státu v východní Ázii. Ten pacifický region je rozsahem opravdu obrovský a má velký hospodářský význam. Proto je stabilita v tomto regionu, regionu tak důležitá. A to i z pohledu teroristické hrozby, kterou představuje islámský stát a další. Proto nás velmi zajímá, jak se bude situace vyvíjet. Ostatně tedy vývoj v posledních týdnech ukázal, že je to skutečně velmi ožehové téma. My bychom také rádi věděli, jak se k tomu staví ostatní asijské země, zvláště Čína. Tady je tady ta problematika v východní části Čínského moře. A v těchto věcech zatím tedy nebylo dosaženo pokroku, nepomohlo ani zasedání G20. Problematika eh, sousedské politiky, problematika mm, toho, jak se stavíme k situaci v Sýrii a k Iráku je velmi důležitá. Úzce to souvisí eh, s přistěhovaleckou politikou, s naším přístupem k uprchlíkům. Tady, tady mm, jsme byli svědky do jisté míry kontroverzního vývoje. A já doufám, že Austrálie a Evropská unie budou eh, schopny přicházet s novými iniciativami a že eh, eh, tedy dnes vlastně vysoká představitelka Mogherini svým podpisem stvrdí existenci nové platformy pro spolupráci mezi Evropskou unii a Austrálií. Dovolte mi, možná byste se mohli vyjádřit i k Brexitu. Mě by zajímalo, jak to vidíte z australského pohledu a jak tedy se stavíte k dojednání bilaterální dohody mezi Spojeným královstvím a Austrálií. Thank you, Mr. Brock. And... Děkuji vám, pane Brocku. Je mi potěšením, že mohu být mezi vámi a e, děkuji e, poslancům, že umožnili e, panu Šovovi a mně, abychom zde promluvili. Jsme rádi, že můžeme být na vašem výboru dnes v Bruselu, poněvadž obchod a styky jsou velice důležité pro vlády i občany. To je samozřejmě eh, eh, důležité eh, nejenom pro vás, ale pro vaše mezinárodní kontakty, jako je Austrálie. My máme spoustu zajímavých společných vztahů a také sdílíme ty též hodnoty. Svoboda, demokracie, právní stát, lidská práva. Věříme v otevřenou ekonomiky, to znamená eh, pohyb kapitálu, inovací, služeb, občanů. Eh, potřebujeme eh, být schopni lépe prodávat tyto benefity našim občanům. Austrálie je mezi G20 a de facto už 25 let Eh, zažíváme nepřetržitý ekonomický růst a prosperitu a vše se to opírá o otevřené trhy a liberalizovaný trh. domníváme se, eh, že partnerství s EU může nám pomáhat překonávat eh, výzvy globálního světa. Takže máme mnoho společného a není žádným překvapením, že jsme přirozenými partnery například v obchodě, v vztahu k občanské společnosti a tak dále. Myslím, že ty hodnoty, které sdílíme, eh, znamená, že máme také společné eh, nepřátelé, terorismus a další eh, výzvy v bezpečnostní oblasti. My jsme už mnohokrát bojovali proti těmto výzvám společně. Austrálie byla v šoku eh, během té poslední vlny teroristických útoků, včetně zde v Bruselu a dalších skvělých městech, eh, včetně tedy eh, Daeshu a ISIS. Spolupracujeme na půdě Europolu a dalších a e, vedeme protiteroristický dialog. Pokud se týče výsev pro mezinárodní bezpečnost, určitě se nám nepodaří dež zcela pod e, zcela porazit, pokud nebudeme mít rezoluci o řešení syrského konfliktu. E, spolu s evropskými zeměmi, také Austrálie se snaží o zlepšení bezpečnosti v Iráku a v Afganistánu a e, podporujeme e, celosvětovou koalici proti ISIS. My také e, poskytujeme značné vojenské prostředky, například Iráku. Chceme také pracovat v oblasti rozvoje lidských práv, budování státu a genderové agendy. Také chceme ko, nebo spolupracujeme s dalšími regiony Ukrajina, eh, Evropská unie a Austrálie eh, jsou zajedno, pokud se týče odsouzení ruského postupu a proti ruských sankcích. Austrálie také eh, připomíná sestřelení letu MH17 malajských aerolinií. Austrálie Eh, vítá, eh, že EU uznává eh, aktivní angažma v pacifickém regionu máme tedy společný globální eh, vliv a to podporuje naši prosperitu jak v EU, tak v Austrálii. Je tedy zásadní, abychom ideály prosazovali spolu. Je třeba, aby mezinárodní pravidla a normy byly respektovány všemi zeměmi. To je například eh, příklad, eh, Jihočínského eh, moře, kudy probíhá významná cesta mezinárodního obchodu. My chceme všechny strany vyzývat, aby nepodnikali jednostranné kroky a snažili se konflikty řešit řešit smírným způsobem. Podobně Eh, na korejském poloostrově jsme pro silné sankce eh, proti severokorejskému programu mm, zbraní hromadného ničení. Austrálie ve všem tom chce zůstat ochotným a schopným partnerem. Eh, potřebujeme prohloubit spolupráci. Naše rámcová smlouva, která bude podepsána do konce eh, tohoto roku, je výrazným krokem na cestě k této spolupráce. Chceme podporovat prosperitu eh, na obou koncích našeho regionu spolupracovat v zahraniční a bezpečnostní politice, podporovat udržitelný rozvoj, chceme napomáhat globálnímu obchodu, spravedlnosti, vzdělávání a společnému boji proti klimatickým změnám, včetně otázek migrace a veřejného zdraví. E Leadership Forum EU Austrálie, které zahájíme s Frederikou Monderini eh, ještě dnes, je dalším výrazem naší společné eh, spolupráce. Bude to znamenat, eh, bude to vlastně místo, kde si můžeme vyměňovat myšlenky o tom, jak můžeme úžej spolupracovat a to se týká také našich občanů. Musím říci, že za těch 54 let diplomatických vztahů eh, se ukázalo, že je to partnerství velmi produktivní a plodné a eh, chystáme se eh, rozšířit tuto spolupráci dohodou FTA. Bude to partnerství založené na společných hodnotách, a také partnerství, které napomůže eh, posilování ekonomických silných stránek. Austrálie je lépe napojena na globální azijské trhy eh, než kdykoliv v minulosti. Eh, to znamená, že můžeme takto dále spolupracovat na posilování míru a prosperity v příštích letech. Pokud se týče Brexitu, eh, já bych skutečně chtěla vyzvat Evropany, aby nehovořili o eh, poklesu zániku či úpadku. Evropská unie našemu, tomuto kontinentu přinesla mnoho dobrého a Evropská unie by měla být hrdá na to, čeho dosáhla, eh, pokud se týče prosperity, míru a pokojem, Ano, my chceme všechny ujistit, že eh, naše vztahy k Evropské unii budou pokračovat a domníváme se, eh, že to eh, unikátní seskupení tolika liberálních demokracií se musí vyvíjet, ale také musí přetrvat. Děkuji vám. Děkuji paní Saifi. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych Eh, chtěla eh, za výbor pro mezinárodní obchod přivítat eh, dva australské ministry, kteří přijeli do Evropského parlamentu a chtěla bych pozdravit celou doprovázející australskou delegaci Gaci, Vážení kolegové, naše výměna názorů probíhá ve složité mezinárodní situaci, jak již pan Brok vysvětlil. Eh, setkáváme se s řadou krizí a mezinárodní obchod bývá často spochybňován. V současné době je proto důležité eh, pokračovat v práci, abychom připravili takový obchod, který je prospěšný pro všechny a který zajišťuje vzájemný prospěch a e, současně přispívá k růstu a vytváření pracovních míst. Evropská unie i Austrálie se setkaly e, historicky s řadou problémů, ale ani geograficky vzdálené postavení těchto regionů nám nebrání ve spolupráci v oblasti obchodu. V tomto smyslu je důležité sdělit zásadní poselství. Samozřejmě Evropská unie i Austrálie jsou silnější, pokud budou spolupracovat. Evropská unie i Austrálie v tomto smyslu eh, pro eh, každou z těchto zemí představuje možnost vstupu do nového teritoria. Když sledujeme situaci eh, globalizace, vzájemných obchodních vztahů a ochranu investic, Evropský parlament věnuje pozornost vývoji našich vzájemných vztahů a výbor pro mezinárodní obchod ustavil specifický jakou pracovní skupinu, která se bude zabývat vztahy s Austrálií. Jsme velice rádi, že se můžeme podílet také na mezinárodních vyjednáváních, do nichž se Austrálie zapojí jako a zároveň, eh, že připravuje také vyjednávání v oblasti státních zakázek, připravuje se další řada dohod mezi EU a Austrálie. Ehm, již v únoru byla schválena pozice o dalším vyjednávání a přípravě, která by měla proběhnout co nejrychleji. Já bych chtěla přivítat australského ministra obchodu, ehm, cestovního ruchu a investic. Děkuji mnohokrát paní Sefi a chtěl bych poděkovat také předsedovi výboru pro zahraniční věci panu Brokovi. Děkuji za příležitost vás zde oslovit. Vážení poslanci, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že s vámi mohu dnes hovořit o prohloubení obchodních a investičních vztahů mezi našimi velkými liberalizovanými a vyspělými ekonomikami. Austrálie je zavázána ke spolupráci s Evropskou komisí a členskými státy EU v ustatnění vyjednávání o dohodě o volném obchodu a my se těšíme také na další vyjednávání s poslanci Evropského parlamentu. Komplexní bilaterální dohoda o volném obchodu mezi našimi ekonomikami mm, posílí obchod eh, obchodování službami a zbožím, stejně jako dvoucestné investice. A co je stejně důležité, vzhledem k tomu, že jsme um, oba regiony s rozvinutými ekonomikami. Právě tato dohoda o volném obchodu bude jistě tím měřítkem toho, co takové dohody mohou mezi zpřízněnými partnery. Zájemná spolupráce v oblasti standardů, eh, regulací, digitální ekonomiky, výzkumu a inovací. Právě dohoda o volném obchodu mezi Austrálií a Evropskou unii pomůže posunout dílenou vizi, kterou Austrálie a EU mají pro budoucnost globálního obchodního systému. Již dnes spolupracujeme v řadě oblastí. V oblasti obchodu a investic náš vzájemný vzájemný vztah podporuje silný ehm, multilaterální systém obchodování založený na jasných pravidlech. Jak jste řekla, paní místopředsedkyně, spolupracujeme například na vyjednávání o dohodě TISA, která je velice důležitá i pro naše obchodní zájmy, ale zároveň také pro zdraví celosvětové ekonomiky. Dohoda o volném obchodu bude stavět na výrazných ekonomických vazbách, které existují existují. Evropská unie je naším druhým největším obchodním partnerem jako blok, ale EU představuje také důležitou destinaci pro naše zahraniční investice v oblastech jako infrastruktura a lékařské technologie. Největším invest investičním partnerem eh, je eh, právě pro nás EU a eh, také subjekty v EU se obracejí na Austrálii z hlediska propojení s hodnotovými řetězci v Ázii. Zatímco tarify jsou vzájemně poměrně nízké, jsou oblasti, kde je velmi výrazná úroveň ochrany. Proto je důležité, aby bilaterální dohoda o volném obchodu vytvořila podmínky pro otevřený, spravedlivý a e, rovnoprávný obchod v, s zemědělskými výrobky, které bude také respektovat vzájemnou konkurenční výhodu. Austrálie má také dobrou pověst a při, co do vyvážených výsledků v oblasti zemědělství a my se velice těšíme na spolupráci s EU v této oblasti, která se zintenzivní pověst Austrálie pro, je v oblasti produkce čistých a ekologických potravin je velmi důležitá. Zároveň vzniká mýtus, že naše objemy vývozu zemědělství jsou větší než ve skutečnosti. Evropská unie exportuje čtyřikrát více co do hodnoty než Austrálie a produkuje zhruba desetkrát víc, než produkujeme my v této oblasti. V oblasti služeb bude Austrálie formou této dohody také usilovat o liberální a komplexní výsledky. Vyjednávání o službách bude zahrnovat snahu minimalizovat překážky v co nejvíce sektortech, sektorech. Snažíme se také zlepšit transparentnost. Dohoda o volném obchodu s EU bude další příležitostí podporovat ujednání pro vzájemné uznávání kvalifikací a výměnu odborníků. Předpokládáme, že tato dohoda podpoří produktivní tok investic, který půjde oběma směry, bude zajišťovat odpovídající jistotu pro investory a zároveň chránit možnosti vlády v regulaci v ve veřejném zájmu. To bychom měli dosáhnout bez velkých obtíží, protože základ našich systémů je robustní a transparentní. Spolupráce se zpřízněnými partnery je také velmi pozitivní z dalších důvodů. Vzhledem k tomu, že obě naše ekonomiky jsou transparentní, můžeme dosáhnout mnohého, zajistit větší jistotu pro podnikání, včetně malých a středních podniků a současně dokážeme snížit byrokracii. Vzhledem k tomu, že hovořím na půdě Evropského parlamentu, nemohu nezmínit duševní vlastnictví. A chtěl bych zmínit jeden aspekt. Podle našeho názoru by neměl existovat nějaký jednotný paušální přístup k této problematice v dohodě o volném obchodu. V ní máme rovnováhu mezi zájmy držitelů práv na straně jedné a národním a veřejným zájmem na straně druhé. V dohodách o volném obchodu jsme nalezli inovativní cesty, jak uznat úlohu technologií v moderním obchodním prostředí. Ve vyjednávání s EU očekáváme, že budeme schopni inovovat ještě dál na základě našich společných zájmů, společných přístupů a posílíme úlohu v digitální ekonomice. To vnímáme jako velice důležitý směr naší hospodářské agendy i v rámci vyjednávání o dohodách o volném obchodu. Právě tyto dohody se musí dotknout i citlivých a obtížných otázek. Právě současná fáze scopingu nastavení rozsahu je velice důležitou fází, abychom nastavili cíle, které si klademe. Jsme zavázáni k včasnému dokončení této fáze vyjednávacího procesu. Z pohledu Austrálie je zcela zřejmé, že vzájemná Dohoda o volném obchodu eh, je dnes na vyjednávacím stole. Její čas přišel, přinese výhody na obou stranách a zároveň bude pozitivním příkladem pro celosvětový obchodní systém. Těším se na otevřený dialog s poslanci Evropského parlamentu během této iniciativy, jakožto ministr obchodu, společně s ministrní zahraniční Julie Bishop Ehm, musím říci, že sdílíme řadu aspektů evropských hodnot, jak již tady zmínila paní místopředsedkyně. Těšíme se na spolupráci s vámi, na účast v procesu globalizace, z něhož bychom měli získat přínosy jak pro Evropskou unii, tak pro Austrálii. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji eh, za obě tyto vystoupení. Myslím, že je to podklad pro dobrou diskuzi a to bychom neměli odkládat. Budu hovořit německy, pozor. Takže děkuji. Vítejte paní ministrině, pane ministře. Myslím si, že je velmi dobré a důležité že v sobě máme vzájemně silného partnera. Pokud jde o zahraniční obchod, mohu říci jediné, také bych byl tedy velice rád, kdybychom podepsali kvalitní dohodu o obchodu s Austrálií, zvláště ve světle toho, jak to dopadá s dohodami TTIP a CETA. Myslím si, že přílišný protekcionismus, kterým trpěla jednání k těmto dvou dohodám, nám příliš nepomůže. Pokud je o přistěhovaleckou politiku, tady tedy asi se naše realita liší, to, co je možné, to, co ne. Víte, že v Evropě do Evropy proudí lidé, kteří tedy eh, jsou identifikováni jako uprchlíci a umístěni na nějakém eh, řeckém ostrově. Vy jste to jak si dělali podobně na některých ostrovech kolem Papuinové Gviny, dokud vám až nejvyšší soud řekl, že takhle to dál nejde. A tady tedy jde o teritoriální eh, svrchovanost těchto ostrovů. Myslíte si, že přístup Evropy je v tomto ohledu smysluplný? Já si myslím, že ne, ale rád bych slyšel, co si myslíte vy. Eh, pokud jde o novou obchodní dohodu eh, v pacifickém prostoru, tady tady máme navázány vztahy s ostrovy, které se v pacifickém regionu nacházejí. A mě by zajímalo, jestli vy vidíte také eh, tedy možnost, jak bychom v této oblasti mohli spolupracovat, pokud jde o rozvojovou pomoc, jak toto úsilí posílit, jestli vůbec tady jste k tomu ochotni, a nebo máte dokonce i nějaké představy. Floor is yours. Sorry, I couldn't hear you, Chairman. Um, thank you. My question. Děkuji. Moje otázky. Nejprve mi tedy dovolte přivítat oba hosty. Moje otázky jsou zaměřené spíše na ministra obchodu. Zajímalo mě to, co jste, zaujalo mě to, co jste řekl o investicích eh, ze strany Austrálie do Evropy a opačně. Jistě víte, že Evropská unie přešla na novou formu investičních klauzulí eh, v našich obchodních dohodách v minulosti jsme měli tedy systém řešení sporů. Nyní tedy se, je to tedy vlastně snaha zavést ten systém nezávislých eh, soudních instancí, které by rozhodovaly v této věci. A mě by zajímalo, co si o to myslíte. Pokud jde o Brexit, ve mně eh, tedy budí ta obava, i když samozřejmě vy řeknete, že zatím formálně nejednáte se Spojeným královstvím, ale mně se prostě trošku nelíbí myšlenka, že současně jednáte s Evropskou uní a pravděpodobně otevřete jednání i se Spojeným královstvím, ačkoliv to je ještě členem Evropské unie. Já vím, že mi řeknete, že nic takového neděláte, ale v podstatě už jistě běží diskuze. A já si nejsem jist, jak tedy tyhle dva procesy mohou postupovat paralelně a vzájemně si nekonkurovat. Z našeho pohledu to v nás budí obavy v tom smyslu, že tedy eh, dohoda se, spojenými, se Spojeným královstvím bude eh, použita proti nám v procesu vyjednávání a já si nemyslím, že to je uspokojivé já tedy, ačkoliv jsem občanem Spojeného království, tak na vás apeluji, abyste nezačínali jednání se Spojeným královstvím a soustředili se pouze na jednání s Evropskou unii. Konečně, pokud jde o Čínu, pokud jde o statut Číny jakožto tržní ekonomiky na půdě eh, VTO, vím, že tedy Austrálie v tomto ohledu již Číně statut tržní ekonomiky přiznala a mě by zajímalo, jaké máte zkušenosti. Thank you very much. Děkuji. Charles Kinnock. Děkuji. Dovolte mi přivítat oba ministry. A já tady jsem ten vymírající druh brudské, britské europoslance, jsem ta poslední generace, nicméně i tak bych vás tady jménem EKR přivítal na půdě Evropského parlamentu, i když tedy euroskeptici v našem tisku se jistě budou ptát, proč vůbec ztrácíte čas debatami s nějakou Evropskou unii. A tedy to i proto, že vztahy mezi Spojeným královstvím a Austrálií budou nadále vzkvétat, i nicméně tedy k tomu dojde teprve po Brexitu. Obchod mezi spojeným eh, královstvím a Austrálií je, tvoří pouze 2%, se čtyři, v porovnání s 48% za Evropskou unii a 12% za USA. Eh, a my, já tedy podobně jako náš tisk doufám, že tedy ten obchod mezi Spojeným královstvím a Austrálií po Brexitu eh, bude znovu oživen a dostane se na úroveň těch zlatých časů předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. Jak jste správně poukázal, pane ministře, eh, Evropská unie a Británie a Austrálie sdílejí společné hodnoty, pokud jde o fungování právního státu, dodržování lidských práv, boj proti terorismu, eh, bezpečnostní otázky a tak dále. A vy také hledáte tedy eh, strategickou úlohu jakožto dodavatel strategických surovin pro světový průmysl. E, zmínil jste se také o situaci v Číně, ale jednu věc tady zmínil. Vy máte e, tady dlouhé a bohaté zkušenosti ze zvládání imigračních toků a z toho, jak odradit uprchlíky, aby Eh, připlovali k vašim břehům. A já, když se teď podívám na situaci kolem Středozemního moře a v Turecku, kde tedy máme velké imigrační toky, tak by mě zajímala vaše zkušenost. Můžete si být jistí, že my budeme vašimi přáteli, tedy to mohu říct za celou frakci, a můžu vám také říci, že Spojené království eh, tedy nebude aplikovat australský systém bodového hodnocení emigrantů, kteří u nás usilují o práci. My se spíše přidržíme toho evropského modelu. Vy teď tedy přijímáte víc uprchlíků z jeho východní Asie než z tradičních zdrojů, jako byla Evropa. A také tedy evropské uprchlíky. Minulý rok jste přijali 80 tisíc lidí z Řecka a Itálie máte tedy dobré vztahy s kontinentální Evropou také, jste také důležitým členem G20 a můžete si být jisti, že frakce EKR, kterou tu dnes zastupuji, já jsem tady dneska sám, ale máme těch kolegů víc, bude vždycky podporovat prohloubení vztahu s Austrálií a eventuální ratifikaci a bilaterální dohody o obchodu mezi Spojeným královstvím a Austrálií. Děkuji. Not. Señores ministros, tienen ustedes todo nuestro apoyo, desde luego el... Vážení ministři, můžu vám vyjádřit plnou podporu ze strany liberální frakce, pokud jde o dojednání obchodní dohody mezi Evropskou unii a Austrálií. Mám ale otázku na paní ministrině zahraničí. Pokud jde o tedy eh, vojenské manévry Číny eh, v Jižním Pacifiku, Čína se tam začíná jaksi opevňovat a zabírat stále větší území. A tady v Jižním Pacifiku je celá řada souostroví, které zatím tedy byly pod vojenskou ochranou Spojených států. Nicméně Austrálie také má zodpovědnost za některá souostroví, včetně Papuinové Gviny. a mě by zajímalo, jak se díváte na tedy ten vývoj na, v, již, v Jižním Pacifiku, na tu snahu Číny expandovat do teritorií, které tradičně byly pod ochranou ASEANu. Podobně tedy Čína postupuje v Pakistánu a v Iránu tam tedy hodlá vybudovat námořní základnu údajně ve snaze ochrán, tedy stabilizovat situaci v Indickém oceánu. Jak se na to díváte? Děkuji. Já mám jiný názor než uh, britští europoslanci, kteří vystoupili přede mnou. Důležitost Evropské unie pro Austrálie nemůže být přehlížena. Evropská unie jakožto blok je největším zdrojem přímých investic do Austrálie, a to v řádu desítek miliard. Na druhé straně přímé investice do Austrálie směřují především do Spojeného království, to bylo tedy 66%. A 37,4 celkového exportu Austrálie do Evropské unie směřovalo také do Spojeného království. A mě by zajímalo, jestli, je, eh, jestli není náhodou Evropská unie důležitá pro Austrálii jenom proto, že obsahuje Británii. A možná se tedy dohodneme, že, je to, že tedy eh, vzájemné obchodní vztahy jsou výhodné pro obě strany. Na západě jsme svědky štěpení sil. Možná bychom pro boha neměli každou debatu eh, tady převádět na debatu o Brexitu, říká pan předseda. Ale pane předsedo, já mám právo pohovořit. Také kulturní vztahy s našimi partnery a Evropskou unii si dovedeme představit? jedna z hlavních důvodů, proč jsem chtěl opustit eh, Evropskou unii, spočívá v tom, že jsem nacionalista a chci, aby moje země samostatně vystupovala na mezinárodní scéně. A náš tedy ministr obchodu řekl, že Austrálie pro nás představuje hlavního obchodního partnera po Brexitu. A mě by zajímalo, jak se tedy představujete budoucnost potenciální dohody o svobodném obchodu mezi Spojeným královstvím a Austrálií a Dovedete si také představit znovu oživení vazeb na bázi eh, britského společenství? Protože i takto lze eh, přispět tedy k bezpečnosti a míru na světě. Delegation had to leave later and they have to find. Eh, ano, delegace bude muset brzy odejít, ale chceme ještě mít odpověď na Eh, tedy čas na eh, odpovědi. Eh, vážený pane ministře, paní ministrině, vy jste zdůraznili, že odpovědí na společné výzvy je prohloubení partnerství. Pan minister hovořil také o ochraně investic a to je podle mě velmi Eh, důležité téma. Eh, musíme spolupracovat eh, na dobré bázi. To se týká také Japonska. V oblasti spolupráce s Japonskem určitě a s Austrálií zde nemáme takovou kritiku jako třeba v souvislosti s TTIPem. typem Máme zde dobrý systém, který jistě eh, přesvědčí občany i společnost. Děkuji, pane předsedo Broku. Také já chci srdečně eh, přivítat eh, pan ministerskou návštěvu a já si myslím, že Eh, to je eh, skutečně v pravý čas, eh, vzhledem k tomu, jaká jednání probíhají. 11. února australský antidumpingový výbor uvalil cla na rajčatové konzervy z Evropy. Čili to nám připomíná, že navzdory našemu úsilí v EU navzdory naší společné zemědělské politiky, e, přičemž zemědělské e, dotace se zhruba o jednu třetinu starají, starají o jednu třetinu příjmu naší zemědělství, ale my se pokoušíme e, také diverzifikovat a tak dále. Ale my tady hovoříme o budování společného obchodu a odstraňování překážek a toto zrovna překážka je. Pan Takula. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane eh, ministrině, Pane ministře, eh, vítám vás zde v Evropském parlamentu. Já mám podobné eh, obavy, pokud se týče eh, jak to vlastně je. Eh, má Austrálie zájem o obchodní dohodu s samostatnou Británií? V, nasetkání G20 v Číně prezident Obama prohlásil, že americkou prioritou je dohoda s EU, nikoli s Británií. E, jak je to pro Austrálii? FTA s EU e, nebo s Británií? A dále ještě by mě zajímalo, jaké dopady mají ruské sankce na Austrálii. E, Finsko bylo postiženo zejména v odboru odbytým mlékárenství. Ehm, můžete mě říci, jaký vliv je na Austrálii? Ano, děkuji. Paní Graswander. Děkuji. Ehm, Také já vás srdečně vítám zde v parlamentu. Ehm, já eh, také zasedám na obchodním výboru a samozřejmě eh, obchodní dohody jsou o tom, aby se lépe dařilo občanům, a ne aby ty výhody byly pouze eh, v kapsách velkých koncernů. Víte, že naše delegace vám řekla, že dohody, jako je TTIP nebo CETA, vnímáme kriticky. Mě by zajímalo, zda například eh, v případě ochrany investic nebo udržitelného vývoje, případně eh, ohrožení našich standardů, eh, že máme značné výhrady. Čili je možné, že vy byste tyto výhrady vzali v úvahu hned od začátku vyjednávání. Eh, s dovolením ještě já poslední poznámku. Ve vztazích mezi Evropskou unii a Austrálií eh, bychom se neměli nechat znervozovat, znervozňovat Brexitem. My eh, prostě Eh, pokračujeme nebo budeme pokračování vyjednávání za Evropskou unii a eh, to, že eh, bude uzavřena nová obchodní dohoda potom s Velkou Británií, to snad je také samozřejmost. To je ovšem mě připadalo zajímavé, v jakém pořadí tady otázky kladli kolegové Martina Tenok. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že eh, směrem ke mně eh, směřovala eh, řada otázek jako na ministrinu zahraničí, především otázky uprchlíků a srovnatelnost či nesrovnatelnost zkušeností EU a Austrálie. My máme vlastní zkušenost, jak řídíme neregulované toky lidí, které usilují o azyl. Austrálie vznikla migrací. Eh, Austrálie je domovem lidí z celého světa a myslím, že jsme jedním z nejúspěšnějších multikulturních experimentů na světě. Jsme velice vstřícní, pokud se týče přijímání lidí, zejména těch, kteří mají víza eh, uprchlická a humanitární asi 85 tisíc lidí, za několik málo lidí eh, žádalo takto eh, o eh, pobyt v Austrálii. Nyní máme zhruba 18 tisíc víz, víz, které jsou k dispozici dalším uprchlíkům a nabídli jsme 12 tisíc míst pro uprchlíky ze Syrie. Migrace u nás dosahuje zhruba 200 tisíc eh, osob eh, ročně, eh, při, že obyvatelstvo činí 24 milionů. Samozřejmě vstupuje do hry také pašování lidí, to je velice sofistikovaný, sofistikovaná forma zločinu. Tito se snažili využít naše zákony, to se týkalo lidí z Afghánistánu, Pakistánu a podobně. Eh, tito lidé se eh, dostávají do Austrálie eh, a slouží jim k tomu tedy pašeráci. Oni se většinou letadlem dopraví do Malajsie a obvykle tedy potom z indonésky nebo z malajských přístavů připlouvají na člunech. My víme, že Eh, zhruba 12 eh, lidí již eh, zahynulo ve vlnách, včetně žen a dětí. My jsme je nebyli schopni zachránit. Tehdejší vláda libristické strany se dohodla s Papou Novou Gineji, že Papua Nová Guinea se bude snažit eh, prověřit případy žadatelů o asyl a Papua Nová Guinea eh, by je mohla zkusit přesvít do třetích zemí a pokud to nepůjde, pak pomůžeme eh, PNG a pomůžeme jim návrat, v návratu domů. E, tento systém stále platí a máme podobnou dohodu e, s ostrovem Naru. Jsou to v podstatě otevřená střediska, lidé můžou přijít a odejít, kdykoliv chtějí, ale e, jejich žádosti o azyl se zpracovávají tam. Austrálie má velmi přísné zákony o ochraně hranic a nám se tím způsobem podařilo rozbít model pašeráků. De facto už od roku 2014 se nedaří pašovat lidi do Austrálie a e, víme, že od té doby e, máme potvrzenou e, jednu ztrátu života na moři. Další země Eh, které jsou ochotny přijímat uprchlíky, eh, kteří skutečně mají nárok, tak eh, ty jim skutečně s naší pomocí dávají azyl. A každopádně Austrálie takto plní své požadavky dle příslušných konvencí. My se snažíme, my se v žádném případě nesnažíme říci, že naše zkušenosti by se měly opakovat v Evropě. U nás eh, eh, lidé překonávají tisíce kilometrů letecky a eh, na člunech, aby se dostali do Austrálie většinou nebo v mnoha případech jde o lidi, kteří k nám směřují za lepším životem, neprechají před nebezpečím. Otázka týkají se Číny. Čína je významná Eh, ekonomická mocnost, eh, nejen regionální, ale i globální. Zhruba 130-140 eh, zemí. Pro ně je Čína nejvýznamnějším obchodním partnerem, Austrálie mezi nimi. Je to druhá nejvyšší ekonomická mocnost na světě a posiluje své obranné a vojenské kapacity tento vzrůst je zatím eh, mírový a eh, přesto eh, dochází ke zvyšování napětí, neboť garantarem míru v našem regionu jsou spojené státy. Zeměna menší země by si přáli silnější angažmá Spojených států v regionu. Čína může regionu nabídnout mnoho, pokud se týče podpory, pomoci, rozvojové pomoci. A my vítáme spolupráci v pacifické oblasti, eh, v oblasti podpory rozvojových zemí. Zde je nám Čína partnerem. Otázka jeho čínského moře Eh, tu je třeba eh, zvládnout eh, velmi opatrně. Máme tady nároky Číny, Větnamu, Filipín a tak dále. My naleháme na všechny země, včetně Číny, aby řešili konflikty mírovou cestou a zejména tedy Eh, konfliktu o mořské cesty a podobně. Podobně jako to učinili Filipíny. Eh, Čína eh, se hlásí o ostravy a ostrovy a atoly, které jsou pod hladinou moře a také útesy. Snaží se tam budovat infrastrukturu a militarizovat je. Jiné země si tedy všímají, že to probíhá velice rychle. My nadále využíváme práva přeletu a práva eh, tedy přeletu nad mezinárodními vodami a eh, doporučujeme eh, také dalším zemím, aby pokračovali v výkonu těchto práv. A my spolu s Evropskou unii eh, trváme na respektování mezinárodního pořádku, norem a zákonu a na mírovém řešení problému v regionu. Eh, tím se dostávám k otázce Ruska. Eh, ruské, ruský postup na Ukrajině a anexe Krymu je podle nás porušením mezinárodních norem, mezinárodního pořádku založeného na pravidlech a ukrajinské Ukrajiny. Přidali jsme se tedy k Evropské unii a k dalším eh, v sankcích vůči Rusku. My nemáme s Ruskem významné obchodní vztahy, nicméně Eh, naši zemědělci, eh, těch se to částečně eh, dotklo, došlo tedy k recipročním ruským sankcím vůči nám. Nicméně hlásíme se k vlastním principům a hodnotám a jsme přesvědčeni, že pokud se některý národ či stát jednostranně agresivně prosazuje, prosazuje právo odebrat jiné zemi suverenitu, tak to je něco, co není přijatelné a domníváme se, že Evropská unie a další národy by měly pevně stát a e, e, trvat na mezinárodním systému bezpečnosti, tak jak je zaveden. Ano, děkuji, pane Broku. Tak e, moje otázky, tak pokud se týče budoucí obchodní dohody, samozřejmě tam eh, se hodně soustředíme na eh, Brexit a jeho dopady. Eh, já tedy tady se hovořilo o určitých možná konfliktech. Pokud se týče systému investičního soudního dvora. A Austrálie k tomuto přistupuje otevřeně, eh, vedeme eh, hovory s paní Malstrémovou o tom, jak by to mohlo fungovat, zda by to tedy eh, měl být stála instituce nebo jenom svolávaná ad hoc. A domníváme se, že ISTS funguje dobře. To samozřejmě Eh, tady platí to, že je třeba eh, pohybat se v rámci stávajících eh, právních systémů, ale my se tedy chystáme nebo budeme pokračovat ve zkoumání této záležitosti. My to určitě nevylučujeme a věříme, že jednání budou pokračovat. Pokud se týče statutu tržní ekonomiky pro Čínu, naše skutečnost, no, zkušenost je pozitivní a e, prostě Evropská unie se musí rozhodovat s ohledem na dopady na globální obchodní systém. E, ale jak říkám, australská zkušenost nebyla negativní. Dále, pokud se týče e, těch věcí, které se týkají Brexitu, já bych chtěl Eh, říci k australským a britským médiím toto. Eh, eh, jednání s Evropskou unii jsou daleko pokročilejší, pokud se týče dosažení FTA. Myslím, že budeme mít do konce roku studii toho, jak by se to všechno, čeho by se to všeho týkalo a e, věříme, že v první polovině příštího roku bude dohoda uzavřena. E, já e, si myslím, že dohoda s Evropskou unii samozřejmě bude daleko dříve než s Velkou Británií. Samozřejmě Velká Británie, s ní máme silné vztahy, ovšem jsou to vztahy spíše historické. A pokud se týče obchodních eh, vztahu, tak ano, musíme brát v úvahu, eh, že eh, Velká Británie je nyní samostatná země a to znamená, že nějaké jednání o obchodní dohodě může nastat pouze tehdy, až ten Brexit bude dokonán, až bude skutečností. A hm, to myslím, že nebude dříve než tak za dva a půl roku. E, já e, si skutečně myslím, že nějaké takové e, hraní EU vyjednávání versus vyjednávání s Velkou Británií, to nepřichází v úvahu kvůli tomu časovému posunu. Někteří tady hovořili o o e, objemu obchodu s EU, EU Austrálie e, s vyloučením Velké Británie. E, určitě je to velký objem, bude to zhruba, je to investice půl miliardy dolarů, včetně Velké Británie a bez Velké Británie to pořád je výrazná, výrazná částka. Já se tedy nedomnívám, že eh, eh, bychom neměli eh, se nižovat význam obchodních vztahů mezi EU a Austrálií. Pokud se týče standardů spotřebitelských nálad, spotřebitelských přínosů, my v Austrálii Eh, máme velmi vysoké standardy, myslím, že máme velmi eh, podobné standardy z EU. Eh, samozřejmě, že se musíme zabývat tím, kdo bude profitovat z smlouvy o svobodném obchodu, ale myslíme si, že zejména ta kvalita, že je to opravdu do ve prospěch eh, spotřebitelů a já skutečně se nemyslím, že by tady docházelo k jakémukoliv eh, snižování standardů eh, v důsledku naší dohody. Dále tady byla otázka Green Box Activities a zelených rajčat. V Austrálii máme nezávislou antidumpingovou komisi, která e, je naprosto oddělená od vlády. Tato komise provedla studii a analýzu e, italských e, rajčatových konzerv. Já, já tedy opravdu chápu ty činnosti Greenboxu a to je záležitost, která je předmětem přeskumu. E, zatím to neskončilo, ale je e, důležité, aby ještě další nezávislý orgán se tím zabýval a na tom se už pracuje. Dále, pokud se týče hodnoty evropských investic v Austrálii e, mimo Velké Británie, ano, Ferrero, Nestle, finanční služby, HSBC, Allianz, Bayern, BASF a tak dále. Tady máme skutečně silné vztahy mezi EU a Austrálií a na nich se dále budovat. Eh, čili opravdu eh, komplexní dohoda o volném obchodu, tak to má pro nás smysl. To je velice důležitá smlouva a eh, věřím, že podpor, podpora člen tohoto výboru, výboru bude velice vítaná, abychom tedy s tím vlastním vyjednáním mohli začít co nejdříve. Děkuji vám. Děkuji. Mě to připomnělo, jak důležité jsou hospodářské vztahy mezi Austrálií a Evropskou unii. Také se mi jasně ukázal význam spolupráce a stabilizace světa eh, díky úzké spolupráci, eh, jaké jsou problémy ve vašem regionu, eh, Čínské moře, podobně problematika Syrie, otázky boje proti terorismu a podobně. To všechno znamená, že bychom měli vyvinout tuto dohodu o volném obchodu. E, díky vašim iniciativám, díky iniciativě paní Mogherini vznikla skupina na vysoké úrovni, kde ještě dnes budete hovořit a Eh, pro náš vlastní výbor si od naším poučení, že se můžeme vzájemně vždycky od sebe poučit, ačkoliv naše problémy se těžko srovnávají vzhledem k počtům a vzdálenostem. My máme vyšší počty a menší vzdálenosti, vy máte nižší počty, ale vaše vzdálenosti jsou v mnohem vyšší řa- vyšším řádu než ty naše. Proto řešení, která nacházíme, zcela jistě také nemohou být srovnatelná. Musíme to mít na paměti. Děkuji mnohokrát, že jste nás navštívili. Je to pro nás velkou ctí. Merci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych také poděkovala oběma ministrům za to, že přijeli, za to, že u nás vystoupili a co se týče výboru pro mezinárodní obchod, vy jistě víte, že moji kolegové mají velký zájem o vyjednávání, která se rozběhnou a proto my za výbor mezinárodního obchodu budeme rádi, když se budou jednání odvíjet co nejrychleji a nejefektivněji. Děkuji. Thank you. Mm-hmm. Oh, so much.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 Colegas, vamos a, a continuar con el siguiente. Vážení kolegové, budeme pokračovat dalším bodem na pořadu jednání. Eh, uslyšíme od generálního ředitele Eurocontrol eh, a Franka eh, Brennera. Čeká nás tedy diskuse o letecké bezpečnosti a Eh, vůbec budeme se hovořit o spolupráci ve vzdušném prostoru. A díky tomu máme eh, představu o eh, letecké dopravě a díky tomu tedy víme o situaci v této oblasti E, o spolupráci e, s dalšími mezinárodními orgány, e, jako například s orgánem leteckých společností a jakým způsobem se tyto znalosti v praxi implementují. Na to se velice těšíme. Těšíme se tedy také na to, jak EU bude nabízet své programy reakce v krizích a samozřejmě Uvědomujeme si také obtíže, s kterými se tento sektor setkává. Evropská unie zatím nebyla zcela schopna se integrovat, aby eh, se hrála tedy eh, takovou úlohu, aby dokázala vytvořit systém jednotného evropského nebe. Abychom se vyhnuli katastrofám do budoucna, je nezbytné, abychom lépe koordinovali naše úsilí i úsilí s se sousedními regiony. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Permory. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji za příležitost oslovit výbor pro zahraniční věci ehm, a e, za příležitost informovat vás o současné situaci v Evropě, o bezpečnosti e, ve vzdušném prostoru a také zmíním konfliktní zóny. E, tento graf ukazuje vývoj střední třídy a jakými směry se ubírá. Podívejme se, jak za poslední léta eh, se mění střední třída po celém světě, zatímco v minulosti USA, Japonsko, Evropa byly těmi sektory, které měly největší objemy občanů, příslušníků střední třídy. Dnes se setkáváme s oblastmi v Asii, Indie, Čína a další azijské země, kde eh, roste počet těch, kteří by se řadili do střední třídy. A to má samozřejmě na Evropu zásadní vliv, e, zvláště pokud jde o leteckou dopravu a propojitelnost, o kterou usilujeme. Nárůst počtu příslušníků střední třídy v Asii nás nepřekvapuje. Zároveň odráží také prognózy letových toků do budoucna a můžeme to víceméně promítnout do vývoje trendů dopravy. Tento slide ukazuje situaci v roce 2010 v letecké dopravě. 16 celosvětové dopravy podle příjmů na cestujícího kilometr se generovalo v Evropě. 25 představovala doprava mezi Evropou a zbytkem světa. To se však bude měnit k roku 2036, kde podíl dopravy v rámci Evropy klesá ze 16 na 11 vnitroevropské dopravy a to ne proto, že by klesal objem dopravy v Evropě, je tomu naopak. Objem dopravy v Evropě E, naopak roste, ale neroste tak rychle jako v jiných částech světa. A právě proto procento celosvětové dopravy e, se vyvíjí tak, že podíl Evropy relativně klesá. V současné době máme v 41 státech Eurocontrol objem zhruba 10 milionů letů ročně a v roce 2036 předpokládáme, že jich bude 14 až 15 milionů Evropě tedy nastane zásadní růst, ale oproti celosvětovému trendu Evropa neroste tak rychle. Logickými oblastmi růstu je Ázie, Indie, Čína. A to má své dopady. A má to také dopady pro bezpečnost a také eh, pro nezbytnost se eh, snažit napojit také eh, na i to další země. Je to důležité také pro Evropu z hlediska průmyslu, protože rychle rostoucí oblasti potřebují znalosti z těch zemí, kde je tradičně eh, rozvinutá letecká doprava a právě Evropa tímto může podporovat nově se rozvíjející země. Na základě svých zkušeností Evropa tak může činit i v rámci jednotného evropského nebe vidíme, že propojitelnost Evropy s Ázií je poměrně zásadní a bude se rozvíjet do budoucna. Poroste z 25% eh, na 29% v roce 2036. Zde vidíme také zájem o lety bez přestupu mezi eh, zeměmi Asie do Evropy. Víme také, že si letecké společnosti objednávají menší letouny, které nezvládnou tyto dálkové lety. Velké letouny, které i nadále fungují, budou takto fungovat v letech do Asie i do budoucna, ale setkáváme se i s využitím flotily menších letounů, které zajistí například propojení měst v Číně, říkají se jim sekundární města. E, často ani nevíme, jak se tato města všechna jmenují, ačkoliv jsou to města s mnoha miliony obyvatel. E, to jsou tedy trendy, které předpokládáme. Celkově vzroste počet letů a k tomu je nezbytné vyměňovat si údaje, abychom zajistili eh, předvydatelnost v Evropě, co se týče objemu dopravy jak dlouhodobě, tak krátkodobě. Eurocontrol se tedy eh, dostává ve své působnosti nad rámec EU eh, a má tedy celkově na 40 členských států a oblasti, které výrazně rostou to je Jižní Amerika. Brazílie je takovým kontaktním bodem pro celou Jižní Ameriku. Logicky jsou to také spojené Arabské Emiráty, eh, což je velký uzel eh, pro spolupráci a samozřejmě Čína, Azie celkově Indie, abychom maximálně od vlád zemí v tomto regionu získali informace o konektivitě. To je poměrně zásadní. Mezinárodní organizace pro civilní letectví v Montrealu hovoří o systému řízení globálních toků, ke kterému přispíváme. Zde vidíme slide členských států Eurocontrol. Vidíte, že jsme ošetřeni eh, smlouvou o eurokontrolu z EU. Eh, e Nejenom, že se zavazujeme k jednotnému evropskému nebi, nepůsobíme jenom v 28 členských států EU, ale celkově máme 140 států, tedy zahrnujeme i stát jako Gruzie a Arménie. My jsme uzavřeli také v poslední době dohody s dvěma novými státy, eh, Marockým královstvím a Izraelem. Eh, to souvisí s politikou Evropské unie abychom měli kontakt se sousedními zeměmi formou euro-středomorských smluv, které usilují o otevření trhu letectví zmíněných zemí spolu s EU, aby tam nebyly tedy žádné limity v přístupu ani e, právu e, dopravy. E, a to je velice důležité, protože se rozvíjí také cestovní ruch zmíněných zemí ale je to v zájmu cestujících v Evropě, protože tento rozvoj jde ruku v ruce se snižováním cen letenek a také otvíráním nových tras. Této zvýšené objemy dopravy máme do, e, také dohody s Izraelem i s Marokem, pozorujeme trendy e, data, která vyměňujeme, jsou velmi eh, úzce propojena s celou rodinou Eurocontrol. Eh, to je velmi důležité vzhledem k tomu, že zmíněné vstoupivší státy se také zavázaly k plné implementaci jednotného evropského nebe. A eh, s tím doufáme, že vznikne homogenní, harmonický, nepřerušený tok dopravy. Jednotné evropské nebe samozřejmě není ještě v té fázi, jak bychom ho chtěli, ale s výjimkou jednotné evropské země víme, že eh, tyto státy si připravují také své vlastní plány. Když vidíme růst objemu dopravy, dostávám se naopak k tomu, co narušuje tyto dopravní toky. A to jsou samozřejmě zóny konfliktu od katastrofy malajského letadla 107 jsme připravili takový repozitář, který je k dispozici všem, všem uživatelům eh, vzdušného prostoru, evropským dopravcům, ale i těm, kteří přicházejí z oblasti mimo Evropu. Při přípravě plánování tras jsme připravili tedy hlavní oblasti přehled států a přehled nebezpečí v různých oblastech. To nebezpečí může pocházet z národa nebo státu samotného, eh, že jeho území je konfliktní zónou, ale může to být také případ státu, které zveřejní informace zpravodajských služeb o jiném státě. A to se právě vše projeví v našem repozitáři, který se aktualizuje v reálném čase 24 hodin denně a poskytuje informaci všem leteckým společnostem a nakonec i e, cestujícím. Myslíme si, že to by se nemělo omezovat pouze na evropské dopravce, mělo by se to věnovat všem dopravcům, protože řada Evropanů cestuje také s leteckými společnostmi se sídlem mimo Evropu. To je tedy eh, chráněná webová stránka, tedy pro ty, kdo mají takzvané need to know, kdo potřebují vědět, tedy kdo si plánují itinerář a samozřejmě členové EASA mají také přímý přístup na tuto webovou stránku, která se neustále aktualizuje, čili je vždycky aktuální. A tady se ukazují také problémy, s nimiž se v Evropě setkáváme. Objevuje se stále více varování a stále více nebezpečných oblastí. A to pozorujeme. Pozorují to samozřejmě letecké společnosti a upravují si své trasy. Vznikají e, úzká hrdla v konektivitě s Ázií, tak jak se rozšiřuje Eh, možnost letecké dopravy do Ázie. I v minulosti jsme měli možnost dříve rozptýlit dopravu po větším území. Teď to už tak možné snadno není vzhledem k těm konfliktním zónám. To všechno představuje skutečně velké úkoly pro řízení letového provozu s tím, že je nezbytné zajištění eh, propojenosti s dalšími částmi světa. My toto činíme jakožto síťový manažer, což je instituce, ke které jsme získali mandát od Evropské unie, kde centrálně spravujeme všechny informace a působíme jako operační jednotka v rámci jednotného evropského nebe a plníme tento mandát podle nařízení. Na rozdíl od EASA, což je regulační orgán, který vytváří e, právní předpisy, a dohlíží na jejich dodržování a za, se obrací na Eurocontrol a dohlíží na naše fungování včetně fungování provozního repozitáře, fungování eh, centrální sítě a podobně, ať už v Hágu nebo v Paříži také sehráváme důležitou úlohu v krizových situacích, jakožto manažer sítě nebo správce sítě, eh, kdy eh, sbíráme a šíříme informace. Eh, to může být nějaká drobná nějaké drobné zádrhele na místní úrovni, ale můžou tam být také zásadní vstupy, tak jak jsme se s nimi setkali během krize islandské sopky, a e, kdy, která zasáhla tedy celou Evropu. A také máme informace, které jsou zde tady v Bruselu a víme, že e, řada letů byla, musela být přesměrována, e, aby mohla bezpečně přispět, přistát jinde, když se Brusel po útocích rozhodl uzavřít let letiště, než se celá věc prošetří. To jsou bezprostřední krysové scénáře, kde dokážeme spolu se správcem sítě tedy přesměrovat lety podle aktuální potřeby. Eh, myšlenky a podněty do budoucna, co se týče spojení, leteckého spojení s Ázií, si vyměňujeme také. Co se týče citlivých dat, eh, tak Eurocontrol byl Evropskou unii požádán, aby vytvořil také pozemní infrastrukturu, které říkáme panevropská síť, eh, kde se schromažďují všechna, všechna data o letovém provozu, a to samozřejmě musí být dostatečně chráněno. Eh, v oblasti kyberbezpečnosti musíme zajistit, aby se nikdo do systému nevlámal a ne, nenarušil ho a samozřejmě zajišťujeme také výměnu relevantních údajů s vnitrostátními orgány i s orgány mezinárodními, tedy konkrétně s EU samotnou. A Toto celkově tedy odráží aktivity, kterým se věnujeme v Evropské unii, které jsou nám svěřeny. Tedy zajistit, aby eh, lety ve vzduchu byly bezpečné, to s tím souvisí také naše civilně vojenská mise, využít vojenského prostoru co nejflexibilněji, aby mohly eh, eh, probíhat vojenská cvičení, ale současně aby mohli tedy fungovat i z evropských základen, ale zároveň zajistit, aby eh, prostor pro dopravu byl možný, a to i v propojení s Ázií, s tím, že pomáháme těmto eh, tokům i požadavkům tím, že zajišťujeme výměnu informací. A to ve chvíli, kdy je letadlo ještě na zemi, Víme přesně, kdy takové letadlo vzlétne a kdy stoupí do letového prostoru Evropy. Tento systém řízení eh, dosáhl zcela jasného úspěchu a my tedy eh, očekáváme, že budeme i pracovat dále po vypršení současného mandátu, který bude trvat do roku 2019, že se bude aktualizovat stavající legislativa, úkoly síťového manažera v této chvíli ještě nebyly definovány z hlediska zajištění evropské bezpečnosti a zajištění také splnění hospodářských zájmů v Evropě i jinde na světě. Děkuji. Ahora pasamos al turno de las diputadas y los diputados, por si quieren hacer alguna pregunta. A nyní se tady můžeme vzchnout otázky. Děkuji, pane Brennere, za tuto velmi zajímavou prezentaci a také za to, jak jste konkrétně představil problémy. Pokud jde o konfliktní zóny, které se kolem nás množí a které mají bezprostřední dopad na letové trasy a kapacity. Já už jsem to sám zažil, když jsem kdysi létal do Afriky, mohl jsem přes Libii, nyní se však létá víc na západ přes Alžírsko, kde je to bezpečnější. A, a také tedy záleží na tom, jestli situace v Nigeru a Čadu je bezpečná, aby bylo možné letět přes tyto státy. Vy jste hovořil o tom, že tedy členy Eurokontrol jsou i státy mimo Evropskou unii, nejenom země Kavkazu, ale také třeba Izrael. A mě by zajímalo, jestli v případě Alžíru, Tuniska a dalších zemí by se nedalo něco dojednat. Libie samozřejmě ne, ta nyní tedy nefunguje jako stát. Nicméně, jaký dopa, jak tedy vypadá výměna dat se zeměmi, jako je třeba Izrael, což je země, která je eh, velmi dobře chráněna. Možná tedy tam ta výměna informací je do určité míry omezená, ale jak je to například se zeměmi jako Maroko nebo Tunis? je do, nějak možné se s nimi dohodnout a e, tedy na tom, že by zájmu bezpečnosti přeletu nad těmito zeměmi docházelo k výměně dat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eurocontrol není orgánem Evropské unie, i když ten název je zavádějící. a jeho, jejím členem není tedy všech 28 států Evropské unie. Mě by zajímalo, jestli tedy Brexit, eh, tedy vystoupení mé země, si eh, vyžádá eh, nějaké znovu obnovení mandátu nebo členství hm, v této organizaci, případně zdali tedy to zůstane nedotčeno. López Astury. Děkuji. Ne, každý den mezi nás dorazí ředitel Eurokontroly. Já jsem pravidelným uživatelem leteckého provozu a proto tedy eh, využívám této možnosti za to, abych vám eh, poděkoval za vaši přítomnost a příspěvek bezpečnosti letového provozu. mé zemi tedy si užíváme se stávkami řídících letového provozu eh, každé Vánoce, každé léto. Nicméně, teď tedy k jinému tématu. Vy jste hovořil o plánování tras v souvislosti s šířením konfliktních zón. A mě by zajímalo, mm, jestli by nebylo dobré informovat i pasažéry předtím, než se rozhodnou někam letět, říct jim, říct jim, jak velké to nebezpečí může být. Protože v 90% případů uh, si sednou do letadla a nemají ani ponětí o tom, že přelétávají nějakou konfliktní zónu. Já vím, že na jedné straně to nejsou informace pro veřejnost, na druhou stranu si však kladu otázku, jestli by uživatelé neměli mít informace k dispozici v případě, že přelétávají nad konfliktní zónou. Pane Brennere, Já jsem rád, že máme příležitost k této výměně názorů nejenom jako poslanec, ale také jako eh, pasažer letového provozu. Myslím si, že evropský projekt Single Sky je jedním z těch nejlepších eh, projektů a je velmi důležitý pro budoucnost Evropské unie, nejenom pokud jde o bezpečnost. Tento projekt Single European Sky se vyžaduje velmi strategický přístup, má-li být úspěšný. A konečně celá řada evropských odvětvových strategií by měla být sloučena do jedné eh, komplexní strategie, která jako jeden z cílů bude mít i ochranu životního prostředí. A teď tedy otázka na vás. Rád bych od vás slyšel, jak si představujete fungování projektu European Single Sky za deset let. Tady to je taková vize. A moje druhá otázka, já jsem, já létám do Štrasburku, ten let tedy funguje už dva roky, ale já jako pasažer eh, jsem postižen problémy, které souvisí s nekompatibilitou dvou systémů. A mě by tedy zajímalo, co lze udělat pro to, aby systémy Lufthansa a Air France byly více kompatibilní. Také já bych chtěl poděkovat za všechny tyto připomínky. Στον tropo, με τον οποίο επιτυχάνεται η ασφάλεια A je mi tedy potěšením, bylo mi potěšením dozvědět se víc o tom, jak funguje kontrola. Mám několik otázek k bezpečnosti. Rád bych věděl, zdali funguje nějaká míra synergie mezi těmi různými organizacemi a také se chci zeptat, jak je možné, zajistit bezpečnost pasažerů ve chvíli, kdy přelétáváte konfliktní zóny. Děkuji. Děkuji vám za tyto otázky. Budu se snažit na ně odpovídat v pořadí, v jaké byly kladeny. Pan Gáler hovořil o nových trasách, které vedou kolem konfliktních zón a to je, myslím, důkaz toho, že to úložiště funguje, to úložiště dat. Já jsem vám tady na eh, obrazovce ukázal, že Libie v tuto chvíli není eh, zemí, kterou by bylo bezpečné přelétávat a tedy tuto informaci už zpracovala celá řada zemí a leteckých společností, které následně uspůsobily své trasy. My také máme tedy možnost ověřit si, zdali naše pokyny byly vzaty v úvahu, pokud ne, můžeme vydat přímo doporučení leteckým společnostem, tak aby se tyto vyhnuli riziku. Proto také tedy nyní, když letíte do Jižní Afriky, trvá to mnohem déle, protože musíte obletět hned několik konfliktních zón v oblasti západní Afriky. Pokud jde o výměnu dat s různými zeměmi, ano, to je velice ožehavá otázka. A my postupujeme krok za krokem. Například s Marockým královstvím máme dohodu, komplexní dohodu a než tato byla podepsána, proběhl rozsáhlý audit toho, jak vypadá situace v Maroku, jak vypadá dozor nad letovým provozem, do jaké míry uplatňují pravidla, která používáme v Evropě. A na základě tedy těchto zjištění jsme v spolupráci s místními orgány sepsali zprávu, která také uvádí veškerá doporučení nezbytná k tomu, aby se Maroko mohlo připlnit, připojit k projektu Single European Sky. Tyto dohody otvírají dveře státům, které tedy eh, s námi spolupracují do Evropy, ať už tedy na bázi dohod Euromed či jiných. My jsme velmi spokojeni s vývojem, kterého jsme svědky, protože tedy principy, na kterých funguje projekt Single European Sky, jsou čím dál tím více přejímány i dalšími zeměmi. V tuto chvíli v našem úložišti dat jsou data ukládány, ale nejsou k dispozici v reálném čase. To by mělo být možné v budoucnosti. Samozřejmě, že všechny údaje jsou tedy poskytovány na základě principu need to know, tedy tomu, kdo potřebuje vědět. Takže tedy tyto informace dáváme jen leteckým společnostem, které létají například do Maroka, a nikoli obecně. Řídíme se tedy principem, že eh, nás zajímá jen to, co se blíží evropskému letovému prostoru. Izrael má samozřejmě velmi sofistikované systémy, dá se říci, že má víc otázek než odpovědí, funguje tam jedno velké letiště, Tel Aviv, které je tedy politicky i prakticky eh, velmi opevněné, ten přístup je tam omezený a to znamená, že tedy trasy, které vedou do Izraele a z Izraele, musí být velmi důkladně rozmyšleny a naplánovány. Pokud jde o dopad Brexitu na Eurocontrol, Spojené království bylo v minulosti velkým velkou oporou Eurocontrol. Eurocontrol bylo založeno v roce 1961. Můj předchůdce byl Brit, což ukazuje, jak velký zájem mělo Spojené království vždy na fungování Eurocontrol. My tady nevidíme důvod měnit nějaké eh, principy a přístupy ke Spojenému království na základě Brexitu, takže Diskuze, které moji kolegové zatím vedli eh, ve Spojeném království, ukazují, že naše spolupráce bude pokračovat na stejné míře, té stejné míře entuziasmu a pozornosti. A tedy eh, přejeme se zachovat fungování jednotného evropského letového prostoru, tedy toho Single European Sky, i nad Spojeným královstvím. A to v nezměněné míře. A samozřejmě tedy, eh, jak si naše pozornost se možná bude částečně přesouvat jinam, protože v Eurocontrol eh, jsou členy i eh, i 19 zemí, které sice jsou v evropském prostoru, ale nejsou členy Evropské unie. Pokud jde o stávky, to je tedy opravdu otravná záležitost. Samozřejmě Evropská unie tedy nemůže řešit záležitosti, které jsou v kompetenci pracovního práva, zrovna tak to nemůže dělat Eurocontrol, ale stávky, které proběhly ve Francii, které trvaly 3-4 dny, vedly ke spoždění v objemu milionů minut pro pasažéry a to ani neveme, nebereme v úvahu tady ten velký počet letů, které byly zrušeny úplně. Mělo to obrovský hospodářský dopad, šlo o obrovské počty pasažérů, kteří někde uvízli a my spolu s Evropskou komisí jsme si položili otázku, zdali by nemělo dojít k nějaké harmonizace dohod o tom, jaká je minimální úroveň služeb, které musí být poskytovány i v případě stávky. To je tedy otázka toho, jak je to ošetřeno v národní legislativě. Některé země takovéto takováto ustanovení mají, jiné ne a v každém případě to není harmonizováno. Nicméně my tedy spolupracujeme s příslušným direktorátem Evropské unie a snažíme se zjistit, jak by tuto věc šlo regulovat na evropské úrovni, tak, abychom zajistili určitou minimální úroveň služeb do budoucnosti. To je tedy to minimum, samozřejmě nechceme sahat na právo na stávku, ale takto negativní dopad zatím tedy nemůžeme ovlivnit, protože je to eh, organizováno na úrovni jednotlivých členských států. A vezmeme-li ty celoevropské cíle eh, dodržování časového plánu, tak stačí tři čtyři dny stávky ve Francii a je jasné, že už je Evropa nenaplní. A to tedy ukazuje, jak velký dopad tyto stávky mají. Druhá část otázky se týkala toho, jestli tedy pasažeři mají být informováni o tom, že existují data o konfliktních zánách. Já si myslím, že by měli vidět, že existuje takovéhle úložiště a že s těmi informacemi pracujeme, což by je mohlo uklidnit. To je tedy něco, co bychom měli zajistit, jinak bychom tedy svoji práci nedělali dobře. Jestli pomáhá eh, pasažerům vědět, že se mění trasy, no o tom pochybuji, protože někdy tady dojde ke změnám trasy za letu, například i v důsledku nepříznivého počasí, máme-li let, který trvá 9 nebo 10 hodin, tak ta situace se kontinuálně mění a tam by to asi už pasažérům nepomohlo, zvlášť když už stejně v tom letadle sedí. A navíc tady 90 eh, letounů je vybaveno zařízením, které vlastně promítá letovou trasu. Nicméně já si nejsem jistý, jestli by tohle pasažéry uklidnilo nebo naopak více zneklidnilo. V tuto chvíli tedy tyto informace jsou k dispozici uživatelům letového prostoru a členským státům. Je to, myslím, velice solidní proces a pokud by se tohle mělo víc otevřít, eh, dát tyto informace k dispozici pasažérům a veřejnosti, to je otázka k úvaze, protože eh, jakmile tyhle informace zveřejníme, budou k ní mít přístup lidé, kteří by je zrovna tedy neměli mít. Pokud je o otázku strategického přístupu k jednotnému evropskému letovému prostoru, jak budeme dál postupovat v této věci, my máme určité cíle v rámci tohoto projektu, a to nejenom tedy cíle ochrany životního prostředí. Setkáváme se se všemi státy na eh, zasedání IKEA, to valné schromáždění proběhne za dva týdny, tam budeme hovořit o takzvané dekarbonizaci a naplnění tedy cílů do roku 2020, pokud jde o snižování emisí CO2. Samozřejmě tyto cíle je třeba naplnit a to je velmi důležitá tedy součást regulace fungování evropského letového provozu do budoucna. Iniciativa paní Biolu celou řadu věcí řeší, my to můžeme podpořit, pokud jde o situaci v jiných částech světa. Tady, eh, tady je ten vývoj také nezbytný, ale k tomu například tedy v Evropské unii potřebujeme striktnější legislativu. My už jsme tedy pro to období po roce 2019 vypracovali bílou knihu, která uvádí základní principy, jež je třeba zvážit. Pokud jde o to, jak Eurocontrol funguje, můžu vás pozvat, abyste nás navštívili. My jsme kousek od vás of data are gathered and where we want uh... a můžete tedy navštívit přímo naš, eh, naše operační centrum a podívat se na to, jak funguje. Pokud jde o rozvoj technologií, které jsou kompatibilní s nejnovějšími poznatky, tady tyto kapacity máme, nicméně postupuje to velmi pomalu, souvisí to s investičními plány, s právem plánovat, protože tady tento, tento typ vybavení ATM je velmi drahý a ta návratnost je 20-25 let. To všechno tedy znamená, že na tyto nové technologie nepřejdeme ze dne na den. Nicméně vidíme tady už přechod na novou technologii typu Cezar. Na to můžeme být my jako Evropané pišní, protože nikdo jiný na světě to zatím ještě eh, nedokázal. Máme tedy opravdu k dispozici eh, opravdu pokrokové technologie, například dálkové ovládání, řízení letového provozu a podobně, ale to je tedy ještě hudba budoucnosti. Sorry, I forgot one point. I... Zapomněl jsem na jeden bod spolupráce s ostatními evropskými orgány. Máme dohodu na vysoké úrovni s Evropskou unii, která popisuje naši spolupráci jakožto technickou organizační. Také úzce spolupracujeme s EASA, ale myslíme si, že ve chvíli, kdy dojde k přeskumu nařízení EASA, je třeba přehodnotit úlohu, jakou EASA hraje. Je to regulatorní a kontrolní orgán ale Eurocontrol tedy eh, řeší, eh, je tedy operativní organizace, která eh, řeší potřeby 41 evropských států. A my to tedy umíme, děláme to už dlouho, proto nemůžeme podpořit myšlenku, že EASA by měla fungovat také jako operativní orgán. Jinak mohu říct, že naše spolupráce je velmi dobrá, intenzivní a my tedy plníme naše úkoly. EASA plní z úkol, který vyplývá z toho, že funguje jakožto manažer sítí. Takže děkujeme za vysvětlení a děkujeme za zodpovězení otázek. Bueno, pasamos al přejdeme k dalšímu bodu na programu. Eh, zhodli jsme se na rozšíření obchodní dohody s Uzbekistánem o textilní průmysl za předpokladu, že v oblasti vymizí nucené práce a práce dětí. Eh, nyní máme před sebou eh, první eh, výměnu názoru k tomuto stanovisku. Takže já dám nyní slovo paní Luáček. Děkuji, já budu pokračovat anglicky. Dobré poledne, kolegové vítám vás zpátky na výboru. Eh, už v roce 2011, pokud to se vám to ještě nedoneslo, eh, parlament neodsouhlasil rozšíření této dohody, eh, protože jsme se doslýchávali o tom, že se široce používá práce dětí a nucené práce. A tehdy jsme konstatovali, že souhlas nebude dán, pokud dětská práce a nucené práce nejsou efektivně potlačovány. Nejenom parlament, ale také eh, ILO se snažili jednat s uzbeckou vládou a aby eh, eh, došlo k omezení eh, dětské práce a nucených prací. V oblasti dětské práce pokrok byl výrazný. Skutečností je to, že dětská práce je dneska považována za cosi společensky nevhodného. Eh, minulý týden jsme se měli zástupce ILO a ti potvrdili eh, tento poznatek. Pokud se týče eh, nucených prací, určité zlepšení nastalo, ale de facto existují nezávislí, nezávislí Eh, jak si eh, ti, kteří sledují situaci, nezávislí pozorovatelé, eh, ovšem ti nemohou jít přímo na pole, čili opět máme také zprávy o tom, že například státní úředníci nebo zaměstnanci nemocnic byli nut, nuceni nuceni pracovat při sklizní bavlny, jinak by jim hrozily Eh, určité finanční postihy. Čili ta situace eh, není úplně tak, jak jsme si to eh, přáli, tedy že by měla být nucená práce zcela vyloučena. Z tohoto důvodu já navrhuji, aby se souhlas k rozšíření eh, dohody o textilní produkty nevydal, dokud nebudeme mít spolehlivé zprávy o tom, jak to bylo během poslední sklizně, letošní sklizně. Eh, zprávy bychom měli mít eh, k dispozici někdy v prosinci. Další věc, před několika dny zemřel prezident Karimov, a není jasné, jak se bude vyvíjet politická situace v Uzbekistánu. Domnívám se, že i toto je okamžik, kdy my jako parlament eh, můžeme eh, více vyvinout tlak na to, eh, co tedy znamenají naše dohody o obchodní výměně. Pamatujeme si také masakr z roku 2005 kdy se střílelo do demonstrantů. My jsme také tehdy zavedli sankční režim vůči uzbecké vládě. V roce 2008 došlo k normalizaci vztahu a v roce 2009 jsme také zrušili zbrojní embargo, což ovšem kritizovali nevládní organizace, poněvadž nezaznamenali žádné skutečně zlepšení situace. My tedy nevíme, kdo bude novým prezidentem. Možná to bude eh, současný ministerský předseda, čili já myslím, že by bylo dobré, kdybychom ten souhlas nedali i hned, počkali s tím, ale zároveň tedy žádali, aby se nejdříve zlepšila situace v oblasti lidských práv. Ta dohoda PCA vyžaduje od obou stran respekt demokracie a lidských práv, což splněno není. Ministerský předseda Nuziojev, který možná nahradí prezidenta Karimova, také má ve svém portfoliu zodpovědnost eh, sklizeň bavlny a údajně rozhodl on, že vypíše kvóty pro jednotlivé kraje, což de facto je naopak nucení k zachování toho systému nucených prací. No, já skutečně jsem proto, abychom tedy zatím neudělovali souhlas, ale skutečně vyčkali do toho prosince, ledna, kdy budeme mít další informace, a protože skutečně je čas, abychom nebo musíme ve vhodném čase jít dále v plnění svých závazků nebo příslibů, ale bylo by lépe to udělat tak, jak jsem řekla. Děkuji vám. Děkuji vám pan Eduard Kukan za EPP, stínový zpravodaj, zde není, požádal mě, abych přečetl jeho stanovisko. Domnívám se, že angažma v Střední Asii je zásadní věc. Jsem především eh, přesvědčen, že je třeba pokračovat ve vztazích s Uzbekistánem a uznat dosažený pokrok myslím, že bychom měli eh, v souladu se svým slibem eh, opět otevřít otázku eh, dalšího prohloubení smlouvy. Ale i zde je otázka nucené a dětské práce. Uzbekistán není součástí VTO a já bych byl proto, aby ve výboru INTA došlo ke konsensuálnímu eh, procesu, tak abychom hlasovat mohli co nejdříve a eh, abychom eh, splnili dosavadní harmonogram, který počítá s projednáváním v prosinci na plénu. Pokud se týče stanoviska paní Lunáček, pan Kuna se domnívá, že AFET není eh, hlavním výborem v této věci a měl by tedy respektovat harmonogram přijatý na výboru INTA. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já jsem zpravodajkou k této složce ve výboru INTA. Eh, já myslím, že eh, paní Lunáček nám ukázala takový stručný pohled do historii historie vztahu EU s Uzbekistánem. Ehm, my už tu problematiku známe poměrně dlouhou dobu, protože již je e, dohoda e, od e, roku 89 o vzájemné spolupráci s Uzbekistánem a výměně. A myslím si, že argumenty paní Lunáček trošku spochybňují celkovou spolupráci s Uzbekistánem. Já si myslím, že by bylo poškozující pro Evropský parlament i pro celou Unii, kdybychom narušili dynamiku s Uzbekistánem, protože Uzbekistán je skutečně jedna z mála zemí toho regionu, které skutečně otevřeně spolupracují, i když my kritizujeme situaci v oblasti demokracie v Uzbekistánu, ale zároveň je to jedna z mála zemí, která je ochotna s námi spolupracovat i přes tlak, který Evropská unie na ně vyvíjí. Jsou přesto ochotní spolupracovat s Mezinárodní organizací práce eh, a nechceme Uzbekistánu v tomto smyslu vydávat negativní poselství, protože to by je odradilo, když se vlastně snažili spolupracovat a zlepšovat eh, situaci ve své zemi. Ale zároveň jsem výboru INTA eh, přenesla žádost, zda by se mohli podílet také na spolupráci v ratifikaci protokolu z Kotonu a aby více méně dokázali nabídnout zargumentovaný pohled na situaci v Uzbekistánu, poskytli nám informace o Uzbekistánu, abychom zároveň věděli, co můžeme v této spolupráci do budoucna dělat a očekávat. Já tedy rozumím argumentům paní Lunáček, která říká, že ano, situace tam zdaleka není ideální, to všichni víme v oblasti lidských práv například. Hm. E, tak to zcela jistě říci musíme, ale současně bychom měli být od bezřetní, protože kdybychom se jako Evropa vůči zmíněnému státu uzavřeli, eh, tak by to byla škoda, protože ta země eh, provedla řadu zlepšení. Velmi se těším na spolupráci s výborem INTA, s dalšími subjekty. Setkáme se s představiteli odborů eh, v Uzbekistánu, kde také řešili problematiku práce dětí, ale také nucené práce. Spolupracujeme s řadou nevládních organizací eh, a eh, samozřejmě máme také určité pozitivní indicie eh, o situaci. A víme, že ta Mezinárodní organizace práce tedy může eh, v této souvislosti dosáhnout zlepšení ehm, zcela jistě je nezná politická změna, tu očekáváme v nadcházejících týdnech, ale nechci uzavírat možnosti. Naopak bych ráda zdůraznila otevřenost Evropy vůči nové politické situaci v Uzbekistánu a chotě spolupracovat. Pozice zatím nebyly jasně eh, uzavřeny. Uvažujeme samozřejmě o tom, že eh, stanovisko výboru AFET se bude vyjadřovat k podpisu protokolu a předpokládáme, že se to dostane na plenární zasedání na konci roku. Já myslím, že musíme svou pozici skutečně zargumentovat. Na jedné straně zlepšení, ale na straně druhé také požadavky, které musí Evropská unie mít, jako například respektování lidských práv. Děkuji. Gracias, presidente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Děkuji vám, pane předsedo. No, eh, skutečně eh, tyto strategické eh, úvahy samozřejmě budou mít dopady na spoustu dalších faktorů. Čili my tady máme jeden přístup, jedni říkají, měli bychom eh, postupovat před, druzí zase říkají, eh, že je třeba zaujmout daleko přísnější postoj. A tak, jak to říká paní Lunáček, eh, že bychom tady neměli s tou dohodou, tu dohodu tlačit dopředu, protože eh, to by bylo příliš měkké pro eh, tuto konkrétní zemi. Děkuji. Můj návrh nyní je eh, tento. INTA je skutečně hlavním výborem. Já bych k tomu chtěl něco říct ještě s dovolením. Ne, tak ano, tak já jsem ano, já, já teď takže kdo nyní bude hovořit? INTA je hlavní výbor. Eh, vyslechli jsme si názor výboru INTA, takže pokud to správně eh, rozumím, tak de facto k naší dohodě eh, by se měli připočíst ještě také textilní výrobky. K tomu byla vydána rezoluce, kde jsme vyjádřili se kriticky k lidským právům a dalším záležitostem, takže je možné eh, se skoordinovat a eh, proto bychom se také měli eh, řídit tím, co navrhuje INTA Eh, za předpokladu, že co nejdříve ještě tento týden bychom měli mít návrhy na stanoviska. Máme do čas eh, do 26. září a eh, pak je můžeme zapracovat a uvidíme, jak to bude dál. A myslím si, že také Eh, pro nás je to eh, přijatelné. Uvidíme, jak se vyvrbí politické většiny. Ano, děkuji eh, za tento návrh. Poté jsem si vyslechl EPP a taky zpravodajku v INTA. Chtěla bych říct jenom jednu věc. Ty návrhy eh, k tomu, co jsem tedy říkal dříve. Já bych chtěla, aby bylo jasné, že nehodlám blokovat konsensus, tedy eh, souhlas. Já jsem chtěla pouze, abychom to o měsíc odložili, než vyjde v prosinci zpráva ILO. Já vím, že eh, rozhoduje INTA, jsem ráda, že INTA eh, souhlasí s sepsáním rezoluce. Ano, eh, myslím, že to v podstatě bude tak, jak to eh, řekl pan předseda, ale přesto by si přála setkat se příští týden ještě se stínovými zpravodaji. A mm, pak tedy samozřejmě souhlasit budu moci. Jinak samozřejmě ten souhlas je důležitý, ale je třeba také se e, e, zabývat otázkami lidských práv a demokracie, zejména poté, co e, je zde určité politické vakuum a nevíme, co nastane později. Čili těším se na příští týden na stín ve zpravodajem. Pan předseda, ano, takže do 26. září máme spoustu času na návrhy a samozřejmě eh, většinově se shodujeme na tom, že se budeme řídit harmonogramem INTA. Eh, můžeme se tedy o tom s nimi ještě pobavit, ale v současné chvíli eh, se budeme držet harmonogramu INTA. To bych vám chtěl tedy navrhnout, aby to tak bylo. A uvidíme, jak se budou tedy debaty dále vyvíjet a mm, určitě najdeme způsob, jak se s výborem INTA domluvit. Tak a já teď e, musím de facto e, od, e, skončit tady s tímto, ale máme tady mezi sebou Nadiu Savčenkovou to je mě velice těší. Já jsem právě absolvoval dvoustranné setkání s ní a řekl jsem, že eh, jsme velice rádi, eh, že je tady živá a zdravá. A určitě říkám, prosím vás, už se nikdy nepouštějte do hladovky. My, my chceme, abyste zůstala, jaká jste. Paní Savčenko, chce poděkovat za to, že mnozí v tomto parlamentu bojují za svobodu a možná můžete eh, minutu dvě využít tady k tomu. Your letter, every your resolution, it was uh, the... Já eh, velice eh, děkuji za to, že jste se mnozí angažovali za mé propuštění. Bylo jste Uh, I'm sure and I believe and I trust. Ano, já jsem uh, uh, ráda a jsem si jistá, že mohu vám důvěřovat v ochraně lidských práv a také v ochraně života, jak jsem zažila na vlastní kůži. Ich danke Ihnen für diese Worte, die uns... Děkuji za tato slova, která podporujeme a určitě do budoucna budeme se zasazovat za eh, teritoriální integritu eh, na Ukrajině, budeme pracovat pro lidská práva a mír. Myslím, že eh, my v Evropském parlamentu se budeme nadále snažit v tomto smyslu a také budeme věřit, že Ukrajina také podnikne svoje vlastní kroky v boji proti korupci a za eh, vývoj eh, směrem k demokracii a eh, proti této ruské agresi, kterou jsme zažili. Děkuji vám. Končím zasedání.